peut-être si la mm, présence, si élevée, ouais. on termine plus tôt. Okay. On va commencer. Et je vais parler en portugais. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Zahájíme dnešní odpolední zasedání. Budu hovořit portugalsky. Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à segunda parte da nossa. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi zahájit druhou část eh, dnešního zasedání. Dnes dopoledne se konalo veřejné slyšení a bohužel ne všichni mohli eh, přijít, ne všichni se mohli zúčastnit tohoto veřejného slyšení, protože se konala ještě další eh, zasedání jiných výborů, kde se hlasovalo a Například já, sám, já sama jsem se musela zúčastnit výboru pro životní prostředí, takže jsem se bohužel nemohla zúčastnit veřejného slyšení na téma sociální integrace žen z etnických menšin. Navrhuji, abychom se nejprve podívali na pořád jednání. Bod 2. Přijetí pořadu jednání. Má někdo nějaký návrh na změnu? Pokud nikoli, tak můžeme považovat pořád jednání za přijatý. Dalším bodem je sdělení předsedkyně. Nemám pro vás žádná sdělení, čili můžeme se podívat na další bod. Schválení zápisu ze schůze konané dne 28. ledna 2010. Tento zápis eh, jsme rozdali. Pokud někdo má nějaké připomínky, a tak je prosím předložte do konce, tohoto, eh, do konce dnešní schůze. Pokud eh, tomu tak nebude, budeme považovat zápis ze schůze za schválený. Nyní bod číslo 5. Bod číslo 5 se jedná Eh, jedná se tedy zde o návrh doporučení pro druhé čtení. Je to zpráva paní Astrid Lulingové, která se týká rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné. Jak asi víte, postoj parlamentu v prvním čtení byl eh, schválen 6. května 2009 a postoj rady první čtení 8. března 2010. E, toto, e, tento, pokoj byl, e, tento postoj byl předán parlamentu 24. března oficiální cestou. Celkem zde máme, nebo 10 pozměňovacích návrhů Rada přijala, 10 pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu a zde tedy máme další verzi pro radu, ale já jsem si jistá, že paní Lulink nám k tomu řekne mnohem více. Paní Lulinková, máte slovo. Merci, madame la présidente. Comme vous l'avez bien rappelé, le... Děkuji. Velice děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za slovo. Jak jste sama říkala, tak trvalo téměř rok, než jsme dosáhli společného postoje. Čili od začátku listopadu jsme mm, se tady soustředili na to, aby, eh, aby, mm, ten, aby jsme pokročili a zatím jsme dosáhli od 8. března, eh, vlastně teprve 8. března jsme získali oficiální verzi a proto se nyní eh, soustředíme na to, abychom dokázali vypracovat doporučení pro druhé čtení. Já sama jsem vedla několik eh, jednání se zástupci španělského předsednictví. Chtěla bych jim poděkovat za vynikající spolupráci. A velice se také těšíme nebo připravujeme na přípravu těchto doporučení pro druhé čtení. Také jsme se několikrát setkali se zástupci komise a mohu vám říci, že jsme byli velmi potěšeni pozitivními signály, které vycházely jak z komise, tak i z rady. Nicméně zde je ještě několik eh, takových citlivých bodů, kde komise a zejména rada eh, nechce přistoupit na naše návrhy. Španělské předsednictví mi eh, velice jasně vysvětlilo, kde jsou určité limity, eh, kde, se tedy ne, kde eh, je obtížné dosáhnout souladu s radou. A také mi vysvětlili, kde jsou určité body, ve kterých není žádný manevrovací prostor pro jednání s radou. A proto o těchto konkrétních citlivých bodech musíme velice eh, pečlivě přemýšlet a velice pečlivě zvažovat. Zejména se to týká sociální ochrany tzv. životních partnerů a manželů nebo manželek. Zde jsou tedy požadavky, nebo zde je požadavek za, úplné, za uh, úplnou sociální ochranu. Jedná se zde o povinné povinnou sociální ochranu pro životní partnery. Zde však nám bylo řečeno, že oni rozhodně nechtějí ustoupit ani opít a že rozhodně tedy nepůjde, mm, nebude možné dosáhnout souladu e, na základě našeho návrhu. Nicméně, já vám k tomu mohu říci, že ve společném postoji rady jsme Eh, dosáhli eh, mnoha, eh, nebo mnoha doporučení, která jsme navrhovali, aby tedy oni je vzali v úvahu. Když se hovoří o tom, že v určitých konkrétních státech existuje určitý systém ochrany pro samostatně vydělečně činné, Samozřejmě, že pokud ten e, stát nemá vůbec žádný systém pro OSVČ, tak nemůžete tento systém rozšířit i na manžele či manželky. Ovšem, pokud tam existuje takový systém pro OSVČ, a to v, několika, v některých členských státech tak je, tak jsme hovořili o tom, aby členské státy uh, učinili taková opatření, aby manželé či manželky mohli mít uh, přínos, aby mohli využívat sociální ochranu v souladu s vnitrostátními předpisy a nám se nepodařilo tedy na tomto se dohodnout. Rada hovoří o tom, že členské státy mohou se rozhodnout, zda, sociální, zda tato sociální ochrana má být na povinném nebo na dobrovolném základě. A e, také o tom, že e, tedy E, to může být pouze za, na žádost, nebo že ta sociální ochrana může být poskytnuta pouze na žádost. To znamená, že problémem je to, že všechny členské státy musí navrhnout určitý systém, který tedy bude buď na povinném či dobrovolném základě. A pokud se tedy do, takto rozhodnou, Oni se tedy, ty členské státy se rozhodnou, zda to bude povinné či dobrovolné a poté každý, kdo by chtěl e, mít přínos z tohoto systému, tak o to musí požádat. To je dost e, obtížné ve vztahu zaměstnanců a zaměstnavatelů, protože e, osoby OSVČ mají určitou libovůli v otázce sociálního pojištění a je na nich, zda chtějí být eh, kryty tímto pojištěním. Já si myslím, že celkově ten výsledek není tak špatný. Myslím, že bychom se s tím měli vyrovnat, protože jinak se nám nepodaří vůbec eh, dosáhnout ničeho. Čili budeme pokračovat v této cestě. Co se týče mé země, země, odkud pocházím, tak Eh, v minulosti byl systém, který se vztahoval na pracovníky v zemědělství. A předtím, než ten systém byl, tak jsme také prošli dlouhým obdobím, kdy tomu bylo tak, že si každý podnikatel mohl eh, zvolit, zda chce eh, být součástí, zda chce být členem toho ehm, systému sociální ochrany či ne. Ale dnes se ta situace změní a myslím si, že to je velký krok vpřed. My bychom, já bych ještě chtěla zajít ještě dále, ale myslím si, že když vidím, jak to vypadá na radě, tak to vypadá, že nemůžeme zacházet dále. Takže eh, domnívám se, že co se týče toho článku 7, tak bychom měli být spokojeni s tím, jak jej eh, tedy navrhla rada a mm, také i se související úpravou toho mm, té, mm, bodu odvodnění. Dalším takovým e, pískem soukolí e, byla otázka ochrany v mateřství. Rada s námi souhlasila do určité míry. E, shodli jsme se na tom, že je nutné tedy um, poskytnout ochranu v mateřství, ovšem lišíme se v názoru v tom, jak, eh, jaký tedy, eh, jak to bude ve vztahu k zaměstnancům nebo k zaměstnankyním. Nicméně je zde tedy nutné, aby e, byly učiněny všechna opatření, aby ženy, které jsou samostatně výdělečně činné, a nejedná se pouze o manželky, ale o e, ženy, které jsou OSVČ nebo které jsou OSVČ a manželky, tak aby všechny tyto ženy mohly mít přístup e, k všem systémům mateřské dovolené, aby mohly mít právo přerušit eh, kariéru na určitou dobu, aby mohly využívat, eh, také aby měli přístup k mateřským dávkám. A rada zde hovoří o 14 týdnech, protože rada chce eh, do toho textu konkrétní číslo. A vybrala tedy stejný, stejný stejně dlouhou lhůtu, jaká je pro ochranu zaměstnankyň. Nicméně většina členských států nechce uh, uvádět konkrétní eh, odkaz na, zaměstna- na směrnici o ochraně zaměstnankyň. A my tedy jsme se snažili navrhnout takové znění, které bude mít stejný výsledek, ale, některé, ale které tedy zároveň ošetří ty obavy některých členských států, které nechtějí uvádět odkaz na směrnici 1992. Já tedy hovořím o tom, že bychom mohli mm, předložit další pozměňovací návrh, který bude říkat asi toto. Období, beze, během kterého ženy OSVČ nebo manželky OSVČ mohou pobírat mateřské dávky, tak tato doba je obdobná nebo podobná délce mateřské dovolené pro zaměstnankyně a jedná se tedy o situaci, e, stávající situaci v Evropské unii. Čili ať už uvedeme dobu 14 týdnů, nebo zda uvedeme odkaz na tu směrnici o ochraně těhotných eh, zaměstnankyň, nebo zda tedy tam dáme to slovo simil, obdobný, eh, obdobné uspořádání, obdobný systém. Myslím si, že mm, celkově toto vše má stejný význam nebo podobný význam, plní to stejný účel a pomůže to členským státům, které nechtějí konkrétně uvádět buď eh, těch 14 eh, týdnů nebo odkaz na směrnici, ale to právo eh, se nemění. Čili jedná se tedy o tu lhutu na mateřskou dovolenou v délce 14 týdnů. Víme, že ta současná, země, ta současná směrnice se nyní přepracovává a hovoří se o tom, že délka mateřské dovolené se nyní upravuje a komise by měla informovat Evropský parlament a radu o tom, e, zda tedy e, posuzování nebo jak, jaký bude výsledek toho, zda tedy v souvislosti s modifikací té délky materské dovolené se také bude upravovat i výše dávek. Čili pokud dojde ke směrnici, pardon, k úpravě této směrnice, tak poté komise bude muset přinést návrh, nebo předložit návrh, který také změní i podmínky, které se týkají e, žen OSVČ nebo partnerů, partnerek OSVČ. Myslím si, že v této podobě budou e, členské země ochotny se pod toto podepsat. Vím, že některé členské státy s námi souhlasí a že jsou ochotny mm, souhlasit s těmito návrhy, protože tato směrnice se totiž e, netýká pouze e, manželek osob samostatně výdělečně činných v zemědělství. Máme zde ještě další směrnici z roku 1996, která nehovoří o zemědělství, Čili my hovoříme, nebo chceme hovořit o tom, aby e, byly posíleny, posílena práva OSVČ, žen OSVČ a také manželek a manželů samostatně vydělečně činných. Myslím si, že je to e, jasně formulováno a že to je také neutrální. Doufujeme, že text v této neutrální podobě bude schválen radou. Není to úplně to, co jsme chtěli, Nicméně rada byla ochotná eh, vzít v úvahu nebo souhlasit s dalšími, dalšími pozměňovacími návrhy, například eh, ten, který se eh, stanovuje, který se týká usnesení 19, z roku 1997. A dále je zde můj pozměňovací návrh číslo 3. Myslím si, že s ním konkrétně žádné velké problémy nebyly. Jsou určité členské země, které s tím souhlasí. My nechceme, nebo chceme zabránit zavedení příliš eh, širokého kritéria, jakým je ekonomická situace. Um, Ehm, je to hlavně problém Německa, nebo hlavně Německo vyjádřilo obavy, protože v Německu existují určité konkrétní zvláštní systémy pro určité eh, skupiny obyvatel, zejména pro určité skupiny OSVČ. Myslím, že se to týká například některých lékařů a my určitě nechceme, aby eh, země musely měnit tyto systémy. Ehm, my se budeme snažit tedy přesvědčit členské státy, aby tuto část eh, vyškrtly z toho konkrétního pozměňovacího návrhu. Dále pozměňovací návrh číslo čtyři. Zde opět doufám, že Rada bude souhlasit. Rada navrhuje, aby k našemu textu se ještě přidala další věta, která říká, že je také nutné brát v úvahu konkrétní ekonomickou situaci těchto lidí, když se rozhoduje o případných dávkách nebo o případném čerpání ze systému sociální ochrany. My s tím nesouhlasíme, jsme proti tomu, protože to není ani ve směrnici, která se týká ochrany zaměstnanky nebo zaměstnanců. Existuje mnoho milionů zaměstnanců a myslím si, že i mnoho zaměstnanců je na tom mnohem lépe, než jsou někteří OSVČ. Nicméně nikdo by si nedovolil říci, co se týče, zamě- nebo, co se týče zaměstnanců, tak e, nikdo by si nedovolil říci, že když se bude posuzovat nějaký nárok na nějakou dávku, takže se bude brát v úvahu ekonomická situace zaměstnanců. To znamená, chceme, aby tatáž situace byla v případě OSVČ, čili aby se e, nebralo v úvahu ekonomická situace OSVČ. Co se týče pozměňovacího návrhu 5, tak jsem pro a souhlasím, aby se odstranil odkaz na směrnici 92 z roku 1992. Co se týče odkazu na směrnici 1992, tak eh, já s tím souhlasím. Dále je zde pozměňovací návrh 6, můj pozměňovací návrh. Tak doufám, že se nám podaří v tomto případě přesvědčit radu, aby přijali můj pozměňovací návrh. Rada chtěla eh, říci, že co se týče dávek v mateřství, tak eh, OSVČ a jejich manželky by měly mít eh, přístup, pokud je to možné. A já bych chtěla odstranit právě tento, tuto formulaci, pokud je to možné. Myslím si, že by měly mít eh, OSVČ a manželky přístup k, ke všem eh, těmto službám. Ale ještě uvidíme, co se k tomu, jak se k tomu vyjádří jednotlivé členské státy. Já navrhuji, aby ta formulace, pokud je to možné, byla ze, z textu vyškrtnuta. To je tedy hlavní bod v pozměňovacím návrhu 6. Dalším mým pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh číslo 7. Rada nám jaksi předložila nebo předhodila v úvozovkách text, který hovoří o finanční udržitelnosti evropských sociálních modelů. A hmm, já si myslím, že eh, všechny finanční, nebo že u všech evropských sociálních modelů musíme Eh, usilovat o dlouhodobou finanční udržitelnost, ale nevidím důvod, proč bychom to měli uvádět do, této, do tohoto právního předpisu. Tak možná by to nemuselo být, eh, takže nevím, zda tento bod odůvodnění je vhodný. Dále pozměňovací návrh 9. Ne, eh, pardon, pozměňovací návrh 8. Zde se jedná o to, zda, o jednotlivé orgány a jde o to, zda je možné směšovat otázky lidských práv s rovností mužů a žen. Já si myslím, že eh, je to stejné, ať už hovoříme pro, o právech eh, zaměstnanců nebo o právech eh, o SVČ. Jde o to, myslím si, že zde není žádný rozdíl. Zda to jsou orgány pro ochranu lidských práv nebo pro ochranu práv jednotlivců nebo pro provádění zásady rovného zasa, e, zacházení. Pokud je tam nějaký konkrétní orgán na úrovni členského státu, myslím si, že to nesouvisí zde s ochranou, se sociální ochranou. Nyní pozměňovací návrh 9. Zde nejsem zcela přesvědčená, co se týče tohoto návrhu. Jde o to, že Členské státy mohou rozhodnout, zda se sociální ochrana uvedená a tak dále. Já si myslím, že e, tam nebude to slovo mohou, ale že členské státy se rozhodnou, zda se sociální ochrana poskytuje na povinném či dobrovolném základě, tak to není problém. Rada však chce říci, nebo chce dodat ještě větu, v souladu s tím mohou stanovit, že se tato sociální ochrana poskytne pouze na žádost manželů či manželek nebo životních partnerů či partnerek a já si myslím, že to pak znamená, nebo že je samozřejmé, že to, že kdo chce čerpat e, nějaký, nějakou dávku nebo ně, ně, něco, mm, pokud někdo chce čerpat nějakou dávku ze sociálního systému, tak o to musí požádat. To si myslím, že je samozřejmé. Ale myslím si, že zde, se, že zde nakonec dosáhneme schody. Dále pozměňovací návrh číslo 10. Zde je tentýž problém. Rada říká, Členské státy mohou rozhodnout, zda se peněžité dávky v mateřství uvedené v odstavci 1 poskytují na povinném či dobrovolném základě. Ale co se týče systému sociálního zabezpečení, tak eh, zde Rada chce opět dodat větu, která tedy říká, že v souhladu s tím mohou stanovit, že se tyto dávky poskytnou pouze na žádost žen samostatně vydělečně činných a manželek a životních partnerek. Já si opět myslím, že to je samozřejmé, že to se nemusíme jednotlivě říkat. Myslím si, že to je stejně jako v případě zaměstnankyň. Když je nějaká zaměstnankyně, která chce nastoupit na mateřskou dovolenou, tak e, to tedy tam zařizuje ten zaměstnavatel, ale pokud je tedy nějaká žena, která je OSVČ a uh, chce nastoupit na mateřskou dovolenou nebo chce čerpat tyto sociální zabezpečení, tak to musí někde nahlásit. Myslím, že je to je, je nutné říct si, nebo myslím si, že je samozřejmé, že žena, která je samostatně vydělečně činná, tak musí někde ohlásit v nějaké agentuře nebo v nějakém, eh, na nějakém úřadu, který je odpovědný za sociální zabezpečení. Musí tedy nahlásit, eh, že je těhotná, takže ta paní X tedy nahlásí, eh, že je těhotná a že by chtěla čerpat nějaké, nějaké sociální zabezpečení. Takže buď to tam necháme, nebo to tam, nebo to dáme pryč, ale důležité je v tom, že členské státy poskytují peněžité dávky v mateřství na povinném či dobrovolném základě. Nyní pozměňovací návrh číslo 11. Tady nevím, zda je to eh, jasné. Jedná se tedy o změnu odstavce nebo písmena B a ponechání písmena C. Jedná se tedy o článek 8 odstavec 3. Myslím si, že zde je nutné konkrétně říci, o co nám jde. Není zde problém e, v té podstatě, spíše tedy formální problém. Dále pozměňovací návrh 12. To je bod odůvodnění, kterého jsme se chtěli zbavit. Zde je opět ten odkaz na tu formulaci pokud možno. Dále zde pozměňovací návrh 13. Opět se jedná o ty orgány odpovědné za eh, ochranu lidských práv nebo ochranu práv eh, za rovné zacházení. A pak pozměňovací návrh číslo 14. Tam se domníváme, že zpráva by měla brát v úvahu, tak jak už jsem vysvětlila, všechny změny, které nastanou v právních předpisech Evropské unie, a které se budou týkat délky mateřské dovolené zaměstnankyň. Myslím si, že Rada bude souhlasit tedy s vložením té věty. Tato zpráva by měla zohledňovat veškeré změny právních předpisů Unie týkajících se délky mateřské dovolené zaměstnankyň. Čili i když se nám nepodařilo prosadit vše, co jsme chtěli, tak si myslím, že jsme přiměli radu k tomu, aby e, se posunula tím směrem, který jsme chtěli my. A myslím, že rada nám nevyšla plně vstříc, ale e, částečně tedy se nám otevřela. A vzhledem k tomu, že to trvalo téměř rok, než jsme se dohodli, tak musím říci, že pokud se nám podaří, aby byly schváleny naše pozměňovací návrhy, tak pak můžeme doufat, že může dojít ke schválení v květnu, to tedy ještě bude za španělského předsednictví. A španělské předsednictví pak bude schopné předložit tento text eh, ke schválení eh, předsednictvu mezi obdobím 1986 a 2010 se nám podařilo pozměnit eh, směrnici z roku 1986. A myslím, že to znamená velký krok ku předu, znamená to posílení práv Eh, osob samostatně vydělečně činných, zejména také eh, tedy žen osob, eh, samostatně vydělečně činných, ale také manželek nebo partnerek podnikatelů, kteří jsou tedy OSVČ. Nyní je důležité, aby každý členský stát navrhl systém, který dokáže um, jako systém sociálního zabezpečení pro všechny ženy, pro všechny manželky, o, pro ženy OSVČ i zaměstnankyně. Já doufám, že se nám toho podaří, že se nám to podaří velice rychle a společně s radou a s komisí budeme dále pokračovat v jednáních na těch různých pozměňovacích návrzích. Budeme se snažit, abychom je přesvědčili, že ty poslední pozměňovací návrhy jsou užitečné a že tedy doufejme, že budou schváleny ve druhém čtení. Děkuji. Děkuji vám, paní Lolingová, za vaše vystoupení. Bylo velmi jasné a komplexní a vidím, že je tady řada zájemců o diskusi. První paní Klas. Děkuji vám, paní předsedající. Já chci paní Lingové na úvod říci, že není nutné předkládat nějakou stovku návrhů, to bude celý text ještě delší. Ale v každém případě dosáhli jsme pokroku v oblasti mateřské dovolené. Zdá se, že tedy eh, rada vzala na vědomí naše návrhy. Ale pokud hovoříme o sociální ochraně, eh, jde mi především o ty zásadní aspekty. A když si čtu eh, ty pozměňovací návrhy a záměr, jež chtějí dosáhnout. Zdá se, že bychom měli apelovat alespoň na nějakou minimální úroveň sociální ochrany, ale nemůžeme toto brát jako systém sociální ochrany v, souvislosti s jednotlivými fondy. Měli bychom alespoň žádat od členských států určitou minimální úroveň sociální ochrany a pak zajistit finanční prostředky, a to nejenom ze systému sociální ochrany. A když jde o hodnocení příjmů osob samostatně výdělečně činných, měli bychom přistupovat jinak k, osob, k těmto osobám, než k těm, kteří jsou zaměstnanci. Tady bychom měli rozlišovat, a to zvláště v pokud jde o mateřskou dovolenou. To je záležitost, která je odpovědností celé společnosti. A Vzpomínám si, jak eh, přednedávnem jsme diskutovali o tom, proč by měly eh, mít ženy vyšší příspěvky v oblasti eh, sociálního zabezpečení, včetně mateřské dovolené a tak dále, a než muži. A tvrdilo se, že tomu je tak proto, protože ženy pak mají více nároků na vyplácení dávek, konkrétně dávky v mateřství. A my jsme se chtěli zbavit tohoto způsobu myšlení Ehm, tak jak jej vidíme v eh, ve službách sociální ochrany. A důležité je, aby právě materská dovolená v tomto smyslu byla pod patronátem státu. A v tomto smyslu jsem vděčná paní Lulingové a jejím návrhům, eh, protože právě ty její návrhy o toto usilují. Eh, nemůžeme pouze si žádat určité právo, aniž bychom řekli, jakým způsobem to právo zajistit nebo ten požadavek splnit. A myslím, že tady bychom měli převzít odpovědnost. A domnívám se, že toto bychom měli zdůraznit ve vyjednávání, když k problematice přistupujeme trošku jinak než rada. Měli bychom našim vyjednavačům dát jasný mandát, protože právě ten náš přístup eh, má lepší odbornou podporu než přístup rady. Paní Lulinková také hovořila o roce 86 a eh, o, to byl právě rok, kdy já jsem měla třetí dítě a původně jsem byla také osvědčena. a nepobírala jsem u svých prvních dvou dětí žádné dávky. U dítěte třetího jsem nějaké malé dávky dostávala a to díky organizací zemědělců. Ehm, a hm, pokud se tady ta oblast podaří zlepšit, velmi to pomůže zvláště mladým ženám. Děkuji. Děkuji, říká předsedkyně to byl cený příspěvek založený na vlastních zkušenostech, paní Tomsnova. Žádám o slovo jménem paní Plamule, která bohužel eh, nemohla přijet vzhledem k tomu, že je hlavní řečnicí na důležité konferenci ve Vídni. Já jsem slíbila, že přečtu její příspěvek. Co se týče rozsahu působnosti směrnice, není žádné odůvodnění, proč by toto mělo být omezeno pouze na OSVČ, jejich manžele nebo životní partnery, kteří působí v sektoru zemědělství. Odborné profese a dal, řada dalších profesí by v tomto smyslu neměly být znevýhodněny oproti profesím v zemědělství. Tady souhlasím s paní Lulingovou. Dále eh, napojení eh, manželů na systém sociální ochrany. Naše vize je podobná jako vize výboru FAM, ale odůvodnění je trošku jiné. Systém sociální ochrany se týká eh, nemocenské, zdravotního postižení a další. A pokud bude tento systém založen tak, že si osoba sama nerozhodne eh, čerp, eh, čerpat dávek, dávky, bude systém také ohrožen vysokými příspěvky. V tomto smyslu tyto příspěvky do systému by měly být odečitatelné z daňového základu. Pokud jde pozměvací návrh číslo 3, zlepšení eh, zdrav, ochrany zdraví a bezpečnosti eh, žen těhotných při práci, protože ženy, které se rozhodnou mít dítě, mají dvě, dva hlavní problémy. Jednak je jich určitá absence na trhu práce během těhotenství, což má samozřejmě také eh, dopady na jej, jejich síť klientů a pak samozřejmě absence příjmu také po té, co se dítě narodí. Vzhledem k tomu, že většina OSVČ pracuje samostatně, nemají žádnou možnost ponechat si pracovní místo během své absence, musí si na těhotenství e, i během těhotenství šetřit na dobu poté, což je velice náročné, jelikož OSVČ nemají příliš vysoké příjmy nebo musí pracovat až do narození dítěte a hned poté. Proto se domnívám, že OSVČ by se měly těšit ze systému sociální ochrany, tak jak to říká směrnice z roku 92, směrnice rady, kde se zavádějí opatření pro zlepšení systému ochrany zdraví a bezpečnosti eh, těhotných žen na pracovišti nebo žen, které kojí. Také jsem slyšela, jak paní Lolingová říká, že dává přednost pravidlům, která by byla podobná eh, pravidlům eh, pro fungování EU. To považuji za velice zajímavé, ale pak v tomto smyslu mám otázku, co šest týdnů eh, povinné lhůty tak jak to uvádí eh, nová směrnice, kde se píše o eh, povinných šesti týdnech mateřské dovolené, což by se mělo stavovat také na OSVČ a dále eh, orgán odpovědný za realizaci. Ustanovení týkající se rovného zacházení mezi muži a ženami by eh, mělo vycházet z otázek eh, ochrany lidských práv a právě proto orgán odpovídající za implementaci těchto ustanovení by měl být stejným orgánem, který na národní úrovni odpovídá za dodržování eh, principů rovného zacházení, nikoli orgán, který se zabývá sociální ochranou a lidskými právy. Děkuji. Děkuji vám, paní Domsová, paní Figurejdu. Děkuji. Dostali jsme se do velice důležitého bodu v této diskusi. Chci eh, poblahopřát paní Lulingové a doplnit její vystoupení eh, během řady let eh, při mnoha příležitostech. Paní Lulingová tuto tuto záležitost na půdě Evropského parlamentu zdůraznila a je skutečně velmi oddaná řešení tohoto problému, který tady je už 20 let. A paní kolegyně nikdy eh, neustoupila ve vyvíjení tohoto tlaku a myslím si, že je důležité to zmínit. A co bych ještě chtěla doplnit? Souhlasím s paní Lovingovou v celé řadě oblastí, konkrétně, když uvádí, že pravidla, která navrhuje, by se měla vztahovat na všechny osoby samostatně výdělečně činné, nikoliv jenom ty, které působí v zemědělství. Také uvádí, že bychom měli mít systém eh, podobný pro další pracovníky, protože velmi často eh, OSVČ nejsou skutečnými osobami samostatně vydělečně činnými. A paní Lulingová tedy uvádí, že by měl fungovat jednotný systém pro všechny pracující v některých zemích rovné zacházení mezi zaměstnanci a OSVČ existuje, ale ne ve všech státech. A proto je velmi důležité, aby zmíněná směrnice eh, byla buď novelizována nebo zdokonalena a měla by tedy eh, co nejvíce jít tímto směrem. Tedy by se měl zbližovat postavení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, že by existovala minimální úroveň sociální ochrany eh, pro všechny osoby samostatně výdělečně činné po celé Evropské unii. A paní Lulingová předkládá některé návrhy, které podle mého názoru by zdokonalily eh, společné stanovisko rady. To je pozitivní. Já se možná rozcházím s názory paní Lulingové a to se týká mateřství a také z těch důvodů, které sama paní Lulingová uvedla, neměli bychom souhlasit se stanoviskem rady, kde by mělo být jinak zacházeno s těhotnými ženami a matkami tyto ženy by se neměly dočkat jiného zacházení jenom v závislosti na tom, zda jsou zaměstnankyně anebo samostatně výdělečně činné. Pokud se týká našeho stanoviska v tomto výboru pro druhé čtení, Domnívám se, že bychom mohli být ještě ambicioznější než to, co navrhuje paní Lingová z první částí návrhu souhlasím. Měli bychom mít tedy rovný systém mateřské nebo rodičovské dovolené, tak jak uvádí směrnice z roku 1992. Ale v druhé části návrhu paní Lulingové, kde se uvádí, že bychom měli vyčkat na novelizaci změněné směrnice, ehm, mohu říct asi toto. Na půdě tohoto výboru jsme již přijali pozměňovací návrhy, ty však bohužel nebyly parlamentem přijaty. Nevím, jak tedy rada bude reagovat právě na toto. Ale jde především o to, že Evropská komise by prostě neměla pouze předložit další zprávu. Ehm, co bychom měli dělat, a jak paní Lulingová sama poukázala, bude to náročné, měli bychom se snažit působit na radu, aby přijala a implementovala novou směrnici. S tím, že tedy stávající směrnice by měla uvádět, že OSVČ, jejich manželé nebo životní partneři by se měli těšit stejným výhodám stejným dávkám a tím bychom se mohli vyhnout zlouhavé diskusy o tom, co to v praxi podrobně znamená, protože už máme směrnici z roku 92, A tady poukazuji na pozměňovací návrh 5, paní Lulingové. Mohu souhlasit s první částí toho pozměňovací návrhu, ale v té druhé části se domnívám, bychom mohli jít ještě dál. A e, potřeb, mohli bychom dosáhnout drobného pozměňovacího návrhu ještě k pozměňovacímu návrhu 14, tak, aby to bylo v souladu s návrhem 5. A pokud jde o další pozměňovací návrhy, v zásadě lze říci, že můžeme přijmout návrhy paní Lulingové. Snaží se zdokonalit společné stanovisko rady a Navíc k tomu musíme trvat na minimální úrovni sociální ochrany pro všechny eh, pracující ženy, ať už jsou to zaměstnankyně nebo ženy samostatně výdělečně činné. totež by mělo platit pro jejich manžele nebo životní partnery a pro všechny oblasti, ať už jde o zemědělství, služby, průmysl nebo jakoukoliv jinou oblast. Ve výsledku jde tedy o garantovaný příjem pro každého v Evropské unii. A samozřejmě musíme respektovat rozdíly mezi jednotlivými státy, ale určitá minimální úroveň by měla být garantována po celé Evropské unii. Toto by mělo být naše stanovisko a myslím si, že Nyní bychom měli doplnit ještě dva, tři další návrhy k tomu, co navrhuje paní Lulingová a budeme mít plnou pozici. Děkuji, paní Moránova, říká předsedkyně a dále bude mít slovo kolegyně, která má zvláštní hosty, kterým je 10 a 12 let a jsem velice ráda, když vidím mladé lidi, takto mladé lidi, kteří mají zájem o problematiku eh, rovnosti pohlaví. Vítám je a jsem ráda, že jsou tady s námi a tak pozorně naslouchají. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, toto je součástí vzdělání našich mladých evropských občanů. Ti by měli přicházet a seznamovat se s prací našeho výboru a vnímám to jako cestu k lepšímu pochopení smyslu naší práce. Děkuji za přivítání, eh, tak laskavé přivítání. A e, chci se vyjádřit k práci naší kolegyně Astrid Lulingové, která velmi pilně pracuje na této velice náročné složce e, a je rozhodnutá dosáhnout pokroku v oblasti ochrany žen a pracovních podmínek žen, zvláště žen samostatně výdělečně činných. Navážu na slova paní Figurejdo. Měli bychom si uvědomit, že práce, kterou děláme nyní, e, už e, přichází po 25 letech, kdy se na ní čeká de facto, kdy se e, utváří sociální ochrana osob samostatně výdělečně činných. Proto je naší povinností dosáhnout dohod, které budou přijatelné pro všechny. Protože tady hovoříme o pracovních podmínkách žen, za jejichž práva se zasazujeme. Pokud jde o potřebu ošetřit všechny rezorty, kde působí osoby samostatně výdělečně činné. To je velice důležité. Paní Klaus tady hovořila o tom, aby se toto týkalo i žen v oblasti zemědělství ale i v dalších oblastech a skutečně mělo by se to týkat i činností řemeslnických, malých eh, podniků a tak dále. Ti všichni by eh, měli mít přínos, eh, měli by být ošetřeny tímto systémem. Eh, díky vyjednávacím schopnostem paní Lingové se podařilo otevřeně spolupracovat s radou a s komisí a s dalšími uskupeními. A já si uvědomuji, že paní Lulingová v tomto smyslu naslouchala nejrůznějším pozicím eh, i v souvislosti eh, s pozměňovacím návrhem 5. Její návrh na nové změní pozměňovacího návrhu 5 se mi velmi líbí a chci za tento návrh poděkovat, stejně tak jako návrh 11. To je také návrh, kde bych uvítala specifická řešení, která by měla být eh, zvážena z hlediska omezení vztahujících se na eh, samostatnou výdělečnou činnost a rozdílnosti ve srovnání s zaměstnaneckým poměrem. Eh, protože právě toto by mohlo vést k různým úrovním příjmů a také různému základu pro výpočet mateřské dovolené. A měli bychom mít také možnost hotovostních dávek a dalších eh, dávek a plnění, které eh, mohou být zakomponovány do té pomoci, do těch dávek, tak jak by měly být součástí různých systémů v jednotlivých státech. Eh, chci v každém případě poděkovat paní Ludingové a v tomto smyslu máte moji podporu a moji důvěru v této těžké práci. Děkuji a teď bych dala slovo komisi, pane Losne. Děkuji, paní předsedkyně. Nemohu si pomoci a musím říci, Eh, že souhlasím s tím, co řekla paní eh, Figueiredo. Je opravdu zásluha paní Lulingové a tohoto výboru, vaše výdrž, kterou jste prokázali v eh, podpoře komise a dalších institucí. Bez vaší práce bychom tu dnes nebyli a to je velmi důležité zde zdůraznit. Také bych eh, rád eh, velmi jasně řekl, že se vlastně jedná o malý zázrak, to, že se dnes nacházíme v druhém čtení. Teprve před rokem eh, jsme v radě se setkali s obrovským odporem. Ne tedy odporem, co se týče různých podrobností, ale spíše odporem proti celé té myšlence směrnice. V době hospodářské krize jsme hovořili o sociálním zabezpečení, sociální ochraně. Členské státy měly pocit, že na to není vhodná doba. A opravdu z velké, ze strany velkých i malých států e, tam byl odpor proti projednávání tohoto tématu. Díky e, velké práci, kterou odvedl parlament a švédské předsednictví, se nám podařilo to, to téma projednat v radě. A samozřejmě můžeme říci, že to mohlo vést k lepšímu výsledku, ale na druhou stranu je důležité zdůraznit, že to také nemuselo vést vůbec ničemu, že jsme tu dnes nemuseli eh, být u druhého čtení. K tomu chybělo opravdu velmi málo. A pokud by například byl potřeba eh, jednomyslný souhlas, tak bychom eh, zde dnes nebyli. To je důležité, na toto tedy nezapomínat. To téma, které eh, paní Lulinková zpracovala, je opravdu velmi důležité, velmi složité a ačkoliv by i komise uvítala mnohem větší podporu ze strany rady, je třeba, abychom byli realističtí a uvědomili si, že více se nám toho asi vyjednat nepodaří. My podporujeme pozměňovací návrhy, které předložila paní Lullingová, i návrh zprávy. Domníváme se, že tím tuto zprávu eh, vylepšujeme, nejsme si jistí, tedy zda všechny projdou projednáním eh, v radě. Nicméně domníváme se, že eh, jsou krokem ku předu a tento návrh zprávy tedy podporujeme. Eh, dovolte, abych se zmínil o několika bodech z návrhu rady, či z postoje rady, abych eh, se zdůraznil, že dochází k pokroku. Samozřejmě, že ta původní směrnice z roku 86 tu nešlo provádět. Jeden z důvodů byl ten, že nepřímá, eh, že nebylo tady možné chránit eh, pomáhající manželky, protože existovala určitá nepřímá ochrana. Pokud eh, ta pomáhající osoba byla krytá pracujícím manželem, tak eh, ten členský stát již tuto povinnost neměl a to byl ten problém s tou směrnicí, protože téměř vždy existovala nějaká forma nepřímé ochrany. Nicméně to, eh, co projednáváme teď, je nárok na přímou podporu z vlastního titulu, to znamená ne přes nárok přes nějakou další osobu. Pokud jde o mm, mateřství a mateřskou dovolenou, zde bych eh, se tolik neodkazoval na směrnici 92-95, protože tuto chvíli vlastně projednáváme změnu z 0 na 40. Dovolte ještě jeden, jednu poznámku. A jsem si jistý, že paní Lulingová by to řekla mnohem jasněji, než to řeknu já, ale pokud jde o to, co řekla paní Tomsenová o e, povinné dovolené a e, ten, eh, tu souvislost se směrnici 92 lomeno 85, tak eh, v kontextu dalších kategorií osob, nejen tedy zemědělců, je potřeba podívat se na praktické eh, dopady tak, aby tam, abychom se právě nedostávali zpátky k té směrnici 92 lomen 85. Vezměme si například příklad OSVČ e, lékaře, e, pokud bychom použili směrnici 9285, e, tak by tam ta povinná dovolená byla. Já jako právník bych řekl, že taková lékařka na povinné, povinné dovolené by nemohla si ani přečíst e-mail tím, na rozdíl od zaměstnankyně, by mohla eh, ztratit kontakt s celou řadou pacientů, protože by eh, nemohla eh, tyto pacienty v době své dovolené kontaktovat. Je tedy potřeba, abychom si uvědomili tyto praktické dopady a tím, že přejdeme tedy z 0 na 14, což je návrh rady, tím podle našeho názoru již dosáhneme významného pokroku. Dovolte ještě několik poznámek k bodům, které tu nezazněly. My velmi vítáme to, že tady bude ten orgán pro eh, kvalitu také to, že se asociace budou moci účastnit soudního procesu eh, na, mm, tedy a zastupovat eh, ženy a OSVČ. A také tu máme explicitní článek, který umožňuje pozitivní akci, který můžeme tedy využít na podporu podnikání žen. To je samozřejmě velmi potřebné v době, kdy procházíme velkými demografickými změnami a demografickou krizí je eh, tedy potřeba podpořit podnikání jak mužů, tak žen, ale víme, že u žen je to podstatně složitější. Eh, takže nechci už eh, zabírat více času, ale chci říct, že tady plně podporujeme návrh paní Lolingové. Děkujeme. A dovolte, abych uzavřela tuto velmi zajímavou debatu a dala ještě jednou slovo paní Lulingové. E, děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla poděkovat e, všem diskutujícím. Pokud je o paní Klasovou, ano, plně s vámi souhlasím, tam nemám co dodat. Paní Tomsenová, e, rozsah působnosti již není omezený. To je jasné, protože rada plně přijala náš pozměňovací návrh. Samozřejmě rada tam chtěla ponechat zemědělství, ale já jsem byla informována, že nová ochrana by se měla zlepšit u OSVČ žen, osob samostatně samostatně vydělečně činných i pomáhajících manželů manželek. My zde nehovoříme o žádném konkrétním sektoru, což znamená, že eh, se tyto návrhy tady vztahují na všechny sektory. Zemědělství, obchod, průmysl, svobodná povolání. V mé zemi je spousta um, lékařů. Moje a to znamená, že tady všichni, všechny sektory budou pokryty. Bude se to vztahovat na všechny osobeče ve všech sektorech. To je to, co my navrhujeme. Rada s tímto pozměňovacím návrhem souhlasí. Pokud jde o daňově odečitatelné eh, příspěvky při pobírání eh, sociálního mm, zabezpečení, tam samozřejmě je potřeba, aby eh, bylo, byly nějaké odvody. My tedy v těchto pozměňovacích návrzích navrhujeme, aby eh, odvody na sociální eh, pojištění eh, byly daňově odečitatelné. S tím rada nesouhlasí. Důvod je ten, že, eh, ale tady je tedy problém v tom, že daňová odečitatelnost je zpravidla v, spadá pod subsidiaritu, takže členské státy si budou sami rozhodovat o tom, co bude daňově odečitatelné a co ne. V některých státech existuje automatická, automatické sociální pojištění, například v zemědělství, E, osvč jsou zahrnuty do nějakého systému sociální ochranu, také jejich manželé či manželky. A jejich sociální, odvody na sociální zabezpečení jsou tak daňově odečitatelné stejně jako u zaměstnanců. Ale my to tu explicitně nezmiňujeme, protože se na to vztahuje princip subsidiarity. Plně souhlasím s tím, co řekl zástupce komise. My nemůžeme stanovit povinnou mateřskou dovolenou pro OSVČ. Důvod je ten, že ani nemáme možnost, jak to monitorovat. To je zkrátka na nich, aby se rozhodli, zda tuto mateřskou dovolenou chtějí či ne. Eh, nemůžeme přece říci lékaři, či lékařce, že v průběhu určitého období zkrátka nemohou navštívit pacienta. Myslím, že komise a rada si jsou toho velmi vědomi a o té mm, povinnosti mm, tady vlastně ani nemusíme hovořit, eh, protože to v našich návrzích není. Pokud jde o ten úřad, tak eh, tady je to jednoduché, protože je to stejný úřad, který eh, se zabývá legálností tohoto principu. Je pravda, že jsem posledních 20 let otravovala komisi a žádala o novelizaci směrnice z roku 1986. Já myslím, že komise doufá, že je nebudu otravovat další 20 let. Myslím, že je bude eh, velmi hezké eh, toto otravování ukončit, ale možná, že k tomu dojde až tak za pět či deset let. Tím si ještě nejsem jistá. Dovolte, abych tedy ještě jednou zopakovala, že Rada souhlasí s tím návrhem, že eh, se bude jednat o princip, který se stane na všechny osobeče ve všech sektorech. To znamená, že ve všech členských státech bude stejná ochrana OSVČ i jejich eh, manželů a manželek. Je pravda, že v různých členských státech existují různé systémy, různorodost těch systémů je poměrně velká. A komise celkem správně hovoří o malém zázraku. Já velmi dobře vím, co se dělo během těch debatách na radě. Ačkoliv já sama bych uvítala něco více než jen malý zázrak. Je však pravda, že někteří tedy zástupci v radě eh, se odvolávali na finanční krizi s tím, jako, jako, jakousi záminku toho, aby mohli naši zprávu jsme ze stolu. Domnívám se, že to je tedy eh, důvod, proč bych eh, tuto etapu chtěla ukončit a posunout tuto zprávu do druhého čtení. A jsem si celkem jistá, že se nám podaří toho dosáhnout. Co se týče eh, mateřské dovolení, paní Figueiredo nesouhlasila. Já bych to ale chtěla zopakovat, že v kontextu této směrnice nemůžeme požadovat věci, které eh, nejsou přijaty přijatelné či přijaté v dalších směrnicích a nevíme, kde takové změny budou. To znamená, že se snažíme o změnu ze 0 na 14. Máme před sebou text, který velmi jasně říká, že v případě kdy dojde ke změně mateřské dovolené pro zaměstnankyně, tak eh, se ta změna provede i pro OSVČ. To znamená, že my v tuto chvíli nemůžeme komisi žádat o něco, co ještě není zavedeno či projednáno eh, v jiné oblasti. budeme se eh, nejprve muset, budeme se muset nejprve počkat na konečnou podobu té směrnice, pozměněné směrnice z roku 82. Pokud jde o povinnost mateřské dovolené, zde bych uvítala, abychom mohli, abychom to dotáhli ještě kousek dál, ale v tuto chvíli eh, zatím se nám podaří dosáhnout toho, že OSVČ eh, budou tedy pokryté. Eh, paní, chtěla bych poděkovat za příspěvek i paní Morinové. Já jsem bohužel si sebou nepřivezla eh, malé děti. Mohla jsem si možná přivést eh, některé malé neteře. Zamyslím se nad tím a pokusím se vás trumfnout. Pokud je o pozměňovací návrhy 15 a 11, tak se nám podařilo eh, vytvořit znění, které je podobné či eh, schudné pro eh, francouzskou delegaci. S nimi jsem o tom hodně hovořila a ujišťuji vás, že najdeme tu nejvhodnější, nejsprávnější formulaci. Dovolte, abych poděkovala zástupci komise Moje 20-leté otravování se konečně vyplatilo. Trvalo to dlouho, bylo to náročné. Nejde o sexuální obtěžování, je to spíš jen takové intelektuální obtěžování a otravování. Já komisi slibuji, že je nebudu otravovat dalších 20 let, ale možná, že si najdu nějakého následníka, mužského či ženského, který bude pokračovat za mě. Nicméně chtěla bych komisi velmi poděkovat za předložení návrhu této směrnice a za příspěvky, přispění k tomuto malému zázraku eh, v radě, který eh, nám umožnil tento eh, společný jednotný postoj navzdory všem těm různým podmínkám a situacím. Doufám, že se nám podaří toto dokončit ve druhém čtení. Děkuji paní Lulingová. My všichni samozřejmě doufáme, že se nám podaří eh, toto téma úspěšně dokončit. Vaše tak dlouhá kampaň eh, by pak mohla být úspěšně uzavřena a těžili by z ní eh, všichni osoveče muži i ženy. Podívejme se na harmonogram. Máme lhutu pro předložení pozměňovacích návrhů která je 8. dubna v 5 hodin odpoledne. Hlasování ve výboru proběhne 3. a 4. května a plenární projednání 2. května ve Štrasburku. Tím ukončuji projednávání bodu 5 a můžeme přejít k bodu 6, což eh, je téma, pro které je zpravodajka paní Figueiredo. Týká se to hodnocení výsledků plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů pro období 2006 až 2010 a následná doporučení. Takže dávám slovo paní Figueiredo. Eh, děkuji, Děkuji. Eh, toto je druhá, nebo druhé kolo rozpravy, které se týká návrhu zprávy, která hodnotí výsledky plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů pro období 2006 a 2010 a následných doporučení pro budoucnost. Frakce EPP má určité, nebo měla určité námitky k navrženému textu a po, eh, ale po jednání se stínovými zpravodaji a se zástupci jednotlivých frakcí jsme dosáhli určitého pokroku. Mé námitky eh, tedy se však, jak, jak se převtělili mm, souhlas, nebo doufáme, že tedy se nám podaří dosáhnout kompromisu a společného souhlasu a že celkově to bude mít přínos pro další strategii pro dosažení rovnosti žen a mužů. A také to navazuje na návrh, který předložila komise Paní Lulingová hovoří o tom, že předloží tento návrh v září, nebo že ten návrh bude předložen v září. Já doufám, že tato zpráva bude pokládána e, za určitý příspěvek pro e, zprávu paní Lulingové. My bychom chtěli dosáhnout v parlamentu širokého konsensu a chtěli bychom také dosáhnout většiny ještě předtím, než se bude konat další plenární zasedání parlamentu. V tomto návrhu zprávy jsem eh, se zabývala mnoho nebo řadou podnětů ze strany poslanců. Vzala jsem v úvahu také různé návrhy jednotlivých poslanců. Jak víte, tak zpráva nebo délka zprávy je omezena a v minulé rozpravě jsem hovořila o tom, že jsem nebyla schopná zapracovat do toho všechny myšlenky a všechny návrhy. Nicméně máme zde sedm nových návrhů a také jsem učinila řadu změn v tom textu návrhu zprávy. Domnívám se, že tyto návrhy a změny budou zapracovány do mm, tohoto návrhu zprávy a že se nám podaří dosáhnout širokého koncensu. Celkem máme devět pozměňovacích návrhů. Osmička a devítka jsou mé pozměňovací návrhy a týkají se odstavců 11 a odstavců 17 návrhu zprávy. Další návrhy Eh, jsou návrhy na zařazení dalších eh, bodů nebo dalších ustanovení. Pak je zde pozměňovací návrh 2, 3, 5, 6 a 7. 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Tyto pozměňovací návrhy eh, vyjadřují názory nebo stanoviska, která se týkají Um, plánu pro dosažení rovnosti žen a mužů na období 2006 až 2010. A hovoří se o tom, že ten plán se týká šesti hlavních bodů zaměstnanosti, hospodářství, platů a mest. A tak dále. Tyto pozměňovací návrhy hovoří o tom, že došlo k určitému pokroku, ale ten pokrok je zatím omezený. Proto to je, se zde upozorňuje na to, že zde předkládáme nové návrhy, abychom dokázali odstranit nerovno, nerovnosti v zaměstnávání mužů a žen, abychom také odstranili například rozdíly v odměňování mužů a žen. Dále je zde pozměňovací návrh číslo 3. Zde odkazujeme na snahu um, učinit nebo najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým nebo rodinným životem. A také se tento pozměňovací návrh týká mateřské dovolené, otcovské dovolené a, dá, a tak dále. Pozměňova, tento pozměňovací návrh ještě také hovoří o tom, že je nutné dále usilovat o pokrok. Pozměňovací návrh číslo 4 Zde je odkaz na nutnost eh, pokračovat v boji eh, s diskriminací, která se týká zastoupení žen v politickém životě, v rozhodovacích pozicích a ve veřejném životě. V bodě 5 je také odkaz na program DAFNE 3. To je eh, tady program, který se věnuje tomuto tématu a hovoří se o tom, že je zapotřebí dalších opatření, abychom také vymítili násilí um, na, nebo násilí, genderově motivované násilí. Dále je zde pozměňovací návrh číslo 6. Zde hovoříme o tom, aby nerovnost mezi muži a ženami nebo pardon, aby rovnost mužů a žen byla také zakotvena ve vzděláváních a aby se odstraňovaly přetrvávající stereotypy ve společnostech, které se vztahují k postavení mužů a žen. A že jste v tomto, na tomto poli ještě zapotřebí hodně práce. A pozměňovací návrh číslo 7. Zde odkazujeme na e, zásady e, deklarace Eh, milénia a také na cíle pekingské akční platformy. Jak jsem eh, říkala, tak pozměňovací návrh 8 a 9 jsou pozměňovací návrhy, které jsem předložila já sama. Pozměňovací návrh číslo 8 se týká 12 eh, oblastí, Odkazuji zde na 12 eh, oblastí, které eh, mají být vypuštěny, protože si myslím, že už v jiných částech se o těchto oblastech hovoří. Je to například eh, oblast ženy a zdraví, ženy a zaměstnanost a tak dále. A také souhlasím s tím, že tyto body jsou v tomto plánu. Dále je zde pozměňovací návrh 9. Ten se týká ten se týká sexuálních nebo práv eh, k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví. Já si myslím, že je dobré hovořit o obecně o sexuálních a reprodukčních právech. Také uvádím odkaz na předchozí usnesení parlamentu a myslím si, že v odstavci 17 není třeba uvádět vše, o čem hovořilo usnesení Evropského parlamentu. Bylo to usnesení, které bylo schváleno loni v únoru, nebo v únoru. To jsou tedy mé poznámky, které se týkají um, návrhu. Také vám chci poděkovat za pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Myslím si, že nyní máme možnost připravit se na pokračování debaty. A můžeme také pokračovat v rozpravě. Pokud chtějí ještě kolegové předložit další pozměňovací návrhy, tak mají čas až do 9. dubna 2010 a já další případné pozměňovací návrhy uvítám. Čili nyní e, máme nový harmonogram pro přípravu. E, ten harmonogram byl dohodnut na setkání se stínovými zpravodaji. Děkuji, říká paní předsedající. Nyní otevírám rozpravu o návrhu této zprávy. První se hlásí paní Gomez. Opět to bude zřejmě v portugalštině. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat komisi, která také pozvala mnoho zúčastněných osob A také chci poděkovat všem, kteří také chci poděkovat kolegům z výboru, z podvýboru pro obranu. Chtěla bych poděkovat mm, paní Figurejdo za její práci a také oceňuji některé změny, které učinila v návrhu zprávy ona sama. Rovněž jí e, děkuji, že souhlasila s některými pozměňovacími návrhy, které již zmínila a které již byly vysvětleny. Domnívám se, že tato zpráva přichází v pravý čas a že bude nutným, nutnou eh, součástí k tomu, nebo že bude nezbytnou součástí eh, k dokončení, k úspěšnému dokončení celé této zprávy a také celkově přispěje k boji za dosažení rovnosti žen a mužů a za plné požívání um, ehm, všech práv žen. Dále plně souhlasím s tím, co řekla paní Figurejdo. Ehm, ona třeba navrhuje um, každoroční svolání trojstraného zasedání Rady, Komise a Evropského parlamentu. Také chce eh, nebo zdůrazňuje význam konání každoroční konference o rovnosti pohlaví. Myslím si, že také je zde důležitý, eh, důležité to, že se trvá na sestavení všech příslušných ukazatelů nebo celého souboru příslušných ukazatelů, které by umožnily sledovat um, situaci žen. Když eh, sama tedy vzpomenu na své zkušenosti z podvýboru pro bezpečnost a obranu, tak eh, možná ještě připravím jeden pozměňovací návrh, pokud to stihnu v té lhůtě. Je zde také bod 7, který trvá na nutnosti, aby generální ředitelství Evropské komise vytvořilo koordinační mechanismy pro uskutečnění trvalého sledování politik rovnosti práv a tak dále. E, ještě také po té, co bude vytvořena Evropská služba pro vnější akci, tak si myslím, že právě Evropská služba pro vnější akci by se měla věnovat i otázce rovnosti mužů a žen. A dále si myslím, že bychom měli tuto věc eh, ve zprávě zdůraznit. Konkrétně bychom měli zajistit, aby ženy byly eh, řádně zastoupeny i v Evropské službě pro vnější akci, aby eh, ženy měly v tomto novém diplomatickém sboru Evropské unie své zastoupení. Já vím, že v roce 2007 jsme došli k závěru, že je zde velká eh, disproporce v tom, jak jsou ženy a muži zastoupeni na rozhodovacích pozicích eh, orgánů Evropské unie. A myslím, že od té doby eh, nedošlo k výrazné změně. A zde musíme vyvinout velké úsilí abychom zachovali rovné zastoupení žen minimálně tedy v těch samotných institucích a orgánech Evropské unie. Dále pozměňovací návrh číslo 8. Eh, pardon, 9. Zde jasně hovoříme o tom, že musíme mm, také mm, zaručit to, aby rovnost mužů a žen byla eh, viditelná i ve vnějších politikách Evropské unie. Že budeme i ve vnějších politikách Evropské unie usilovat o eh, rovnost eh, pohlaví. Také se zde hovoří o cílech tisíciletí. Jedná se zejména o cíle, které se snaží dosáhnout toho, aby ženy získaly E, větší moc. My i my zde v parlamentu se snažíme o větší iniciativu v této oblasti, ale domnívám se, že by to mělo být jasně e, řečeno i v této zprávě. Hmm. Měli bychom vycházet ze smlouvy o Evropské unii, která hovoří i o Um, otázka, které se týkají vnější politiky, obrany. A je nutné, aby se ženami se počítalo po každé nebo ve všech politikách, které se týkají zahraniční politiky Evropské unie, vnější politiky obecně, ale také i co se týče politiky obrany, tak aby všude tam byly ženy zastoupeny a aby se brala otázka žen v úvahu při navrhování těchto politikách. Také je nutné uplatňovat rezoluci 1325, rezoluci OSN. Je to rezoluce, která se týká eh, mírových misí i misí pro eh, různé ozbrojené konflikty a hovoří se také o tom, že ženy by měly, mít, že by, ženy by měly být také plně zapojeny do těchto misí. Děkuji, zpravodajce. Nyní paní Thompson, prosím. Bohužel naše stínová zpravodajka tady nemůže být. Vidíte, že v naší skupině jsou ženy žádány všude a tato kolegyně je právě v Norsku na důležité akci a proto mě požádala, abych přečetla její příspěvek. Začnu číst. Vážení kolegové, bohužel se nemohu účastnit rozpravy o tomto důležitém tématu. Za prvé jsem nesmírně ráda, že jsme blíže ke kompromisu, než jsme byli před třemi týdny chci poděkovat kolegyním paní Figueiredo a dalším eh, za otevřenost k diskusi. Nových devět pozměňovacích návrhů představuje výrazné úsilí eh, a eh, ukazuje toho, co dokázala cestovní mapa pro roky 2006 a 2007 chci zdůraznit některé záležitosti, včetně některých předchozích pozměňovacích návrhů, které jsem podala. Za prvé chci přímější jednání, pokud jde o prostředky, konkrétní akce, konkrétní politiky a pokud výboru správně rozumím, přesně o to by nám mělo jít, potřebujeme k tomu prostředky. Eh, trvala jsem už velmi dlouhou dobu na požadavku, aby nová cestovní mapa byla doprovázená konkrétními cíly a odpovídajícími vyčleněnými prostředky z evropských zdrojů zdrojů. Eh, to skutečně potřebujeme i nadále. Musíme trvat na tom, aby komise používala eh, systému vyrovnávání mezi muži a ženami, takzvaného genderového mainstreamingu. A Chceme eh, také apelovat na členské státy, aby analyzovali programy vystoupení z krize a analyzovali úhly pohledu žen. Ehm, také beru v úvahu mnohačetnou diskriminaci, protože vím, že právě tento problém stěžuje život mnoha ženám v Evropě. V následujících dnech plánuji podání několika málo pozměňovacích návrhů. První z nich se bude věnovat eh, problémům rozdílů v důchodech Eh, které úplně neodráží také rozdílnosti v platech. A předseda Barozo a komisařka Redingová už vydali návrh dokumentu a myslím si, že by náš výbor měl trvat na tom, aby se podílel na další práci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Tomsnova. A nyní paní Neduševa. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat našim kolegyním, paní Figurejdo, především za její zprávu. Vidíme, že je na její straně úsilí podporovat rovné postavení mužů a žen. A to podporuji také já. Je tam několik aspektů, které by stály za zvýraznění. To také zmiňuji ve svých návrzích. Zvláště pozornost si zaslouží tři aspekty. Jednak evropské instituce, jejich fungování, pro dosažení rovného postavení mužů a žen se mohou zviditelnit a stát se důvěryhodnějšími jenom tehdy, pokud ukazatelé, které vypracují, jsou aktuální a tedy pravidelně aktualizované. Jsou také v souladu ehm, s našimi cíly, tak jak jsem uvedla už na začátku. To je tedy jediná cesta, jak splnit eh, náš cíl, eh, Důležité je také zapojit odpovídající generální ředitelství komise, zapojit eh, soukromé i veřejnoprávní subjekty, ty by měly spolupracovat. Důležité je posílit koordinační mechanismy a také zajistit, aby byly vypracovány střednědobé a dlouhodobé cíle s každoročním zhodnocením, s každoroční inventurou bojujeme proti stereotypům na jedné straně a podporujeme dobrou praxi na straně druhé. Měli bychom plně podpořit osvětové a informační kampaně. Myslím si, že evropské instituce působící na vnitrostátní úrovni, ale také na úrovni místní a úrovni občanské společnosti nám umožní dosáhnout integrovaného přístupu. Chtěla bych využít této příležitosti a poblahopřát naší zpravodajce za velmi jasný náhled na tuto problematiku. Děkuji, děkuji, říká předsedkyně paní Garcia Pérez. Vážená paní předsedkyně, já budu velmi stručná. Chci také poděkovat paní zpravodajce za tuto zprávu a jenom chci obecně poznamenat, že jsou situace, kdy se navrhuje, aby přes výbor FAM nebo další uskupení se eh, propagovala rovnost, rovné zacházení. A my bychom měli i nadále trvat na těchto záležitostech, i když můžeme riskovat, že se budeme třeba opakovat, protože jsme se setkali eh, s tím, že někdy eh, byl tento problém přehlednu, takže záměrně nebo nezáměrně, kdy třeba tento problém byl zařazen do strategie EU 2020. A pro nás je důležité, abychom stanovili jasné cíle, jako například nutnost zapojovat ženy do trhu práce, potírání rozdílů v platech a měl by právě tento dokument, tato zpráva využít příležitosti a poukázat na toto témata, o nich se stále diskutuje. Například genderově motivované násilí, to je i nadále problém v kontextu eh, politik Evropské unie a měli bychom se snažit proti tomuto násilí bojovat i na půdě institucí. Měli bychom také trvat na tom, aby cíle strategie Evropa 2020 měly také genderovou perspektivu, kde zdůrazňujeme základní témata, jako například integrace žen do trhu práce, boji proti nerovnému hodnocení finančnímu mezi muži a ženami a měli bychom mít jasné kvantifikovatelné cíle, protože Jenom to nám, evropským institucím a členským státům, dá povinnost zavést všechny nezbytné nástroje, abychom dosáhli rovnosti. Děkuji, říká předsedkyně. Paní Bal má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Budu hovořit o něčem, co je trošku jiné než záležitosti, o kterých hovoříme. E, vím, že paní Figurejdo patří k nejpilnějším kolegyním a pracuje na několika zprávách současně, také ve výboru pro zaměstnanost a Někdy mám pocit, že nevyužíváme příležitosti a právě jeden takový případ je i tato zpráva. Bylo by lepší se zastavit a uvažovat eh, o tom, co se v praxi osvědčilo a co nikoliv. Tato zpráva nám dává mimořadnou příležitost právě pro tuto reflexi. Eh, mohli bychom zvážit, jakým způsobem se ta cestovní mapa 2006-2010 osvědčuje v praxi, jak se osvědčila a osvědčuje, v kterých oblastech se naopak neosvědčila a jaké máme možnosti pokroku. Chápu, že je tady určitá netrpělivost, to všichni sdílíme, protože chceme něco dělat, nechceme jenom mluvit o minulosti. Ta rozhodně není až tak strohující, ale pokud se neohlédneme a nezrekapitulujeme, co je účinné a co není, co funguje, co nefunguje, pokud se nebudeme snažit zjistit, kde se rozdílnosti v zacházení zvýraznily a kde naopak zmínili, zmizely, nebudeme schopni formulovat správné cíle. Myslím si, že jsme prostě předběhli dobu, šli jsme příliš rychle a pozměňovací návrhy eh, jakoby tuto rovnováhu obnovují. Zároveň bychom ale neměli psát zprávu jenom o tom, čeho chceme dosáhnout do budoucna, eh, jenom o cílech, které si stanovujeme, ale měli bychom také uvažovat o tom, která opatření se osvědčila, která nikoliv za to minulé období eh, období cestovní mapy, eh, co bylo účinné, co bylo účinné a efektivní a co ne. A Právě na to bychom se měli také zaměřit. Myslím si, že by bylo bývalo dobré, kdybychom tam uvedli šest priorit podrobně a každou z těch priorit podrobně zhodnotili, co se tam osvědčilo a co ne. Já si myslím, že právě Genderový institut v tomto smyslu představuje jeden z pozitivních výsledků. A, ale, a tady se snažím být velmi opatrná, E, to, to nepatří k zásadním bodům té zprávy. Zdá se, že zpráva se zaměřuje jenom na to, co by se mělo dít, co by se mělo stát. A tady je to opravdu obtížné, ale zdá se, e, že tam něco z toho základu chybí. E, chybí tam základ pro zprávu, Eh, která se tak, jak je věnuje jenom tomu, co by se mělo do budoucna dělat, co by se mělo dít. Nemyslím, že těch šest pozměňovacích návrhů eh, dokázalo plně obnovit rovnováhu, kterou v tomto tématu potřebujeme. A prosím, neberte to jako osobní výhradu. Je to problém, Eh, který máme všichni. Tak si libujeme v pohledech do budoucnosti. Máme zkušenosti například v nerovném odměňování, s tím mám i osobní zkušenost a někdy je prostě potřeba se ohlédnout a zjistit, co se v praxi osvědčí, co je efektivní, co je účinné a co není. A jaké cesty eh, byste zvolili do budoucna, kudy se ubírat. Já mám pocit, že právě toto ve zprávě chybí, Eh, chybí tam ta reflexe do minulosti, ohlédnutí a eh, analýza toho, eh, jaké byly zkušenosti s předcházející cestovní mapou. Já už jsem v tomto smyslu požádala úpravy zprávy v tak, abychom se vyhnuli situaci, kdy prostě tato příležitost zůstane nevyužitou. Děkuji. Paní Uvěr, prosím. Děkuji. Chci navázat na slova paní Bauerové. Nejprve chci paní Figurejdo poděkovat. Eh, za poctivě napsanou zprávu, zprávu s pohledem do budoucna, ale skutečně potřebujeme novou dynamiku. Za mnoho let jsme sepsali řadu pozitivních myšlenek, například o problematice násilí, nerovném odměňování a tak dále. O těchto tématech jsme uh, hovořili už tři desetiletí, ale ve světě, který se točí kolem mužů, není ochota přijmout opatření. A statistické údaje ukazují, že e, rozdílnost v odměňování naopak roste, dokonce i v zlaté éře kolem roku 2007 ty rozdíly představovaly 17%, nikoli 14%. A nová analýza z roku 2009 ukazuje, že opět ta nerovnost vzrůstá. Musíme změnit svůj přístup. A bojovat za správnou implementaci svých rozhodnutí. E, napsali jsme celou řadu dobrých dokumentů ale komise, která má příležitost eh, něco podniknout, ani neanalizovala, proč eh, v některých členských státech nebyla přijata opatření pro rovnost odměňování nebo boj proti násilí na ženách a tak dále. Komise také neanalizovala, proč E, jsou ženy tak málo zastoupeny v některých oblastech. Implementace, to je tedy problém. Je zřejmé, že tato opatření se neosvědčila. Potřebujeme nový a účinnější přístup. A za druhé, všechny tyto úvahy v našich dokumentech a zprávách jsou správné, ale jedna věc tomu chybí a, tomu me- a chybí tomu mechanismus pro vymáhání a dohled. Bez těchto mechanismů totiž nebudou naše opatření fungovat tak, jak bychom si přáli. A na závěr pro svědomí společnosti je velmi poškozující, pokud některé právní akty nejsou vymáhány. Děkuji vám, paní Ověr, říká předsedkyně. A paní Prinka Fischer. Děkuji vám. Chci poblahopřát Eh, paní zpravodajce Figurajdo eh, k její zprávě, protože abychom věděli, co eh, udělat v budoucnosti, musíme správně analyzovat minulost, ale na tu analýzu možná nemáme dost času. Nedařilo se nám implementovat předchozí pokyny, pokyny v oblasti rovného zacházení eh, s muži a ženami. A mohli bychom uvažovat o tom, eh, co selhalo, kdo nese vinu. A můžeme říci, že k tomu třeba přispěla i ekonomická situace, růst chudoby v některých členských státech. Ehm, chudoba v některých členských státech spíše rostla, než aby se snižovala. A musíme tedy uvažovat, zda metoda otevřené koordinace je dostatečná k tomu, abychom skutečně mohli potírat chudobu. Možná nastal čas na to, abychom přijali směrnici o minimálních sociálních standardech. Podle mého názoru jedině taková směrnice eh, nám může eh, umožnit skutečný eh, boj proti chudobě v některých členských státech. Mimochodem, právě ženy trpěly chudobou více než muži, zvláště v poslední době, v době ekonomické recese, trpěly ženy chudobou více a například nerovné odměňování mužů a žen. To je otázka, o které diskutujeme už několik let, ale chybí nám vůle eh, požadovat na komisi, aby změnila směrnici o mzdách. Pokud nebudeme mít dobrou směrnici eh, o eh, mzdových úrovních, nebudeme schopni tuto situaci napravit. Nebudeme dokonce ani schopni vzít v úvahu dobré příklady z některých členských států. A problém je také v tom, že vzrůstá násilí na ženách a také obchodování se ženami, nelegální obchodování se ženami. E, to je také na vzestupu. A tady musíme usilovat o aplikaci opatření, která budou mít přímý účinek. A ještě jednou chci poblahopřát paní zpravodajce. Jsem přesvědčena, že po našich diskusích se budeme muset rozhodnout a jít ku předu. Děkuji. Děkuji paní Blinkevičujte. A teď bych poprosila zástupkyni komise, paní Fínu. Děkuji, paní předsedající. Jsem velmi ráda, že mám tuto příležitost pogratulovat paní Figueiredo k této zprávě, která představuje výborný základ pro práci komise na nové strategii. Dovolte, abych připomněla, že nová strategie bude předložena po přijetí eh, charty, která byla schválena 5. března tohoto roku. Nová strategie se bude zaměřovat eh, na práci komise během tohoto mandátu, především na období tedy 2010 až 2015. Tato strategie tedy by měla být přijatá či schválena v září a v této nové strategii navrhneme principy eh, charty žen, kterou bychom chtěli provázat s těmi principy uvedenými ve dnes předkládané probírané zprávě. Eh, ta strategie bude zahrnovat celou řadu oblastí a zaměří se především na zlepšení vlády tak, aby byla zvýšena rovnoprávnost mezi muži a ženami. V tomto kontextu mi dovolte připomenout, že komise usiluje o posílení dialogu s členskými státy a také tedy se Evropským parlamentem, což je zcela v souladu s tím, co paní Figueiredo ve své zprávě navrhuje. Na závěr mi ještě dovolte říci, že komise podporuje eh, ty různé iniciativy, které eh, předkládají nadcházející předsednictví a eh, rada a které podporují principy, na kterých bude založena tato strategie. My budeme eh, velmi pečlivě sledovat, jak se eh, parlament postaví k nové strategii pro rovnoprávnost. Nebudu eh, procházet všechny body, ze kterých toto vychází, takže mi dovolte, abych vám poděkovala za možnost zde vystoupit. Eh, děkuji, paní Vin. A na závěr této debaty mi dovolte dát ještě jednou slovo eh, paní Figueiredo. Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych poděkovala všem debatujícím. Chci poděkovat eh, všem, kdo by pomohli při vypracování této zprávy především sekretariátu výboru. Děkuji vám za všechnu práci, kterou jste odvedli, za všechny návrhy, které jste předložili. Prosím, abyste předkládali další návrhy, pokud eh, nějaké pozměňovací návrhy ještě máte. Lhuta je 9. myslím, ale to ještě potvrdí paní předsedající. Takže, jak říkám, velmi ráda uvítám vaše pozměňovací návrhy do stanovené lhůty. Pak je budeme moci zapracovat do tohoto návrhu spolu s dalšími pozměňovacími návrhy, které jsme již obdrželi. Já samozřejmě zohledním eh, devět pozměňovacích návrhů, které jsme již projednali a mm, velmi doufám, že od eh, členů výboru obdržím eh, další pozměňovací návrhy, tak abychom toto to pre, pre, téma projednali eh, eh, komplexně. Ehm, dovolte, abych se vyjádřila k tomu, co zde, již, co zde tedy dnes zaznělo v debatě. Pokud jde, je tu tady jeden bod, který tu zazněl několikrát, a to je politická vůle, její nutnost na Eh, straně všech zúčastněných komise, parlamentu i rady. My všichni musíme být eh, angažovaní, musíme se eh, zavázat, že tuto strategii plně implementujeme. Je samozřejmě báječné vytvářet nové strategie, nové charty a tak dále. To jsou všechno krásné dokumenty, ale nejsou k ničemu, pokud zapomeneme co v nich stojí pouhý den po tom, co byly schváleny. Je potřeba eh, velmi eh, tvrdě pracovat na tom, aby tyto dokumenty byly převedeny do praxe. Proto jsem se v této zprávě snažila zdůraznit politický eh, rozměr a význam ehm, politické akce. Chtěla jsem tím zdůraznit všem kolegům, i institucím, že potřebujeme nové politické nástroje, které nám umožní sledovat a provádět všechny tyto návrhy. Proto tu zdůrazňuji potřebu či nutnost každoroční konference, které se zúčastní eh, všechny zástupci všech institucí, tak, abychom mohli zhodnotit, co se stalo. Proto je, domnívám se naprosto nutné, aby se k této strategii konala každoroční konference, které se budou účastnit také eh, různé unie a zástupce ženských eh, organizací je také velmi důležité, aby národní parlamenty a národní eh, vlády byly plně seznámeny s touto strategií. Jinak eh, riskujeme, že, to, že se bude jednat o pouhý mrtvý dokument, který eh, to bude dalších pět let jen tak ležet. Proto tento bod tolik zdůrazňuji Musíme tedy mít toto politický závazek ze strany všech, především komise a rady, tak, aby se nejednalo pouze o um, bezzubý dokument komise. Měl by to být eh, dokument, pod který se jednoznačně podepíše i rada. Strategie by samozřejmě měla být eh, plně projednána eh, zde v Evropském parlamentu. To jsou naprosto nutné principy. Pokud chceme, abychom eh, dodali novou dynamiku eh, tomuto boji za rovnoprávnost. Takže ještě jednou opakuji, potřebujeme nový, nové praktické nástroje, které nám umožní eh, sledování a hodnocení provádění této strategie. A zároveň potřebujeme velké množství politické vůle. Ještě jednou dovolte, abych poděkovala všem, kdo přispěli do diskuze a předem děkuji eh, kolegům, kteří eh, zašlou další pozměňovací návrhy. Děkuji. Pokud se jedná o lhutu, lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 9. dubna ve 12 hodin. Hlasování ve výboru proběhne 3. a 4. května. Hlasování v plenárce bude potom v červnu. Tím se dostáváme k konci bodu 6 a můžeme přejít k bodu 7. Název tohoto bodu je rok 2014, jaké jsou vazby mezi ženami a EU. Zde se zamyslíme nad eh, poznatky průzkumu Eurobarometru o postoj žen k volbám do Evropského parlamentu. Spravodajkou eh, je paní Kraca. Eh, prosím, máte slovo. Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych vám poděkovala za možnost eh, zúčastnit se této diskuze a zamyslet se na to perspektivu do roku 2014. 2. března u příležitosti eh, setkání žen v Římě jsme se, se tady konal eh, seminář, eh, do kterého přispěli mimo jiné eh, členové tohoto výboru. Rozhodli jsme se obnovit tuto debatu. Jedná se totiž o téma Evropy, která se přibližuje ženám a která jim umožňuje eh, dosahovat jejich cílů. Tento seminář eh, vycházel eh, z průzkumu, který proběhl v červnu roku 2009 a výsledky tohoto průzkumu jsou velmi důležité, pokud chceme vybudovat lepší strategii pro, nadchá, pro, pro budoucí volby. Abychom byli úspěšní, je potřeba, abychom přesně věděli, co si ženy v Evropské unii myslí, co dělají, jaká jsou jejich očekávání. A také čemu nerozumějí, či co nefunguje tak, abychom eh, měli lepší informace, které nám pomohou lépe dosáhnout našeho cíle. Nejprve mi dovolte, abych eh, zdůraznila, že ženy mnohem více než muži eh, jsou jaký se, se distancují mnohem více od Evropské unie, neúčastní či necítí se součástí budování Evropy tolik jako muži. Myslím, že to bychom si měli připomínat. Měli bychom využít všech prostředků tak, abychom eh, tento stav eh, změnili, abychom eh, využili nástroj, které máme, jako například Evropský parlament, ale můžeme to dělat také na osobní úrovni průběhu naší individuální politické práce či práce v rámci politických eh, stran v našich eh, domácích domovských státech. Je to velká výzva, která před námi stojí, na kterou se musíme zamyslet. Nicméně podívejme se, zamysleme se nad eh, budoucími volbami. Chceme, abychom dosáhli vysoké účasti. Jádro pudla v tomto případě je zřejmě takový bludný kruh, který existuje mezi eh, ženami a Evropskou unii. Ženy totiž zřejmě nevnímají důsledky evropské, práce Evropské unie, nepocitují práce Evropské unie ve svých životech a tím pádem mají pocit, že Evropská unie se jich eh, přímo netýká. Čím vzdálenějším připadá, tím méně možností jim nabízí a tím také méně informací o Evropské unii mají. To vede k jejich snížené účasti na aktivitách Evropské unie a tak dále. Pro nás je tohle eh, obrovská výzva. Musíme se pokusit tento bludný kruh jasně eh, přerušit. Náš výbor proto již eh, udělal mnoho práce, myslím, že už jsme také dosáhli některých výsledků. Zaměřili jsme se na nedostatečnou politickou účast a účast na, na politické práci. Je potřeba, abychom se zaměřili na to, jak jaké možnosti pro ženy existují. Musíme ženy lépe informovat a naši práci učinit takovou, aby pro ně byla relevantní. Musíme také bojovat eh, s nerovností. To také není nic nového. Všichni dobře víme, že existuje nerovnoprávnost jak v eh, ekonomické oblasti, tak v oblasti politické. Je to téma, které je důležité. Zdá se, že 50 žen si uvědomuje, Eh, rozdíl mezi, eh, v platech mezi muži a ženami. A pokud eh, my tedy chceme něco v této oblasti udělat, tak se nám podaří ukázat, že Evropa má význam. Je tady ještě další Problém, který často zaznívá na jednáních eh, našeho výboru, je potřeba zaměřit se také na obsah toho sdělení, které chceme ženám předat. Nerovnoprávnost eh, je eh, téma, na které se můžeme zaměřit, ve které můžeme něco udělat a díky kterému můžeme předat členským státům jasné sdělení. Máme určité nástroje k dispozici, máme parlamentní televizi a další komunikační kanály. Myslíme, že můžeme těchto kanálů využít k tomu, abychom zahájili diskuzi a debatu o těchto tématech, abychom zvýšili povědomí tak, aby ženy měly možnost eh, toto sdělení přijmout, mít k němu přístup a abychom jim ukázali, že nám eh, na tomto problému záleží. Něco podobného uvidíme v další zprávě, kterou budeme eh, probírat. Je důležité, abychom využili nástroje, které máme k dispozici, tak, abychom opravdu iniciovali změnu. Další věc, kterou je potřeba udělat, je snažit se více vyvážit pracovní a soukromý život. V roce 1979 My víme, že do dalších voleb eh, musíme učinit určité konkrétní kroky. Musíme vypracovat eh, koncepce. Další téma, které je velmi mm, důležité pro ženy v Evropské unii, je boj se nerovnoprávností a ženy nemají pocit, že jejich každodenní problémy jsou něco, čím by se Evropská unie zabývala. To souvisí s eh, nižším zastoupení žen v orgánech Evropské unie. I s tím můžeme něco udělat a měli bychom s tím něco udělat a to i v oblastech, kde Evropská unie nemá přímou eh, zodpovědnost, například eh, vyšší zastoupení žen na rozhodování v soukromých eh, společnostech. Neměli bychom jen obdivovat Norsko a to, co dosáhli. Měli bychom se pokusit eh, nějak eh, kopírovat eh, či zopakovat ten jejich úspěch. A Francie v tomto směru již vyvíjí určité kroky. Ženy mají také mnohem větší zájem o politiku na místní a národní úrovni než o politiku na evropské úrovni. A proto je velmi důležité, abychom se pokusili dát evropské politice lidskou tvář. To je oblast, kde jsou velmi eh, jasné perspektivy musíme zrovnoprávnit obě pohlaví a to je zaručeně jeden z hlavních cílů, které, který se Evropská unie klade. Snažíme se o to genderovým mainstreamingem a e, v této instituci, kde jsou ženy zastoupeny, více než 30%, e, což představuje poměrně eh, vysokou míru zastoupení žen. Myslím, že to je vyšší zastoupení žen než eh, v celé řadě národních parlamentů. Myslím, že Evropský parlament eh, by tento fakt měl řádně zdůraznit a být institucí, kterou vyzdvihneme jako příklad, na kterém ukážeme, že tohoto, o tento cíl opravdu usilujeme. Potřebujeme vyborovat větší důvěru žen k institucím Evropské unie. Výsledky eh, toho průzkumu eh, najdete v dokumentech, tam jsou také konkrétní čísla a přečtete také závěry o eh, průzkumech týkající se jednotlivých států. Myslím, že tyto výsledky nám poslouží jako výborný základ pro vypracování strategie pro příští volby. My chceme, aby se příštích voleb do Evropského parlamentu zúčastnilo co nejvíce lidí. v některých eh, státech eh, je rozdíl v volební účasti mezi muži a ženami pouhá 2%, ale v jiných státech je tento rozdíl mnohem větší a my tento rozdíl musíme vyrovnat. Musíme ukázat Evropskou unii jako instituci s lidskou tváří instituci, která, které záleží na potřebách obyčejných lidí, na každodenních starostech žen. Pokud eh, ženy nebudou docházet k volebním urnám, myslím, že tím se naše možnosti snižují a Evropská, Evropský parlament se eh, svým svou tiskovou službou a se svými poslanci, se musí opravdu zasadit o to, aby se ta situace zlepšila. Já jsem členkou tohoto výboru již 10 let a jsem velmi ráda, že máme lepší koordinaci tohoto výboru. I to přispívá k lepší Evropské unii. Velice děkuji za tuto prezentaci paní Rody Kraca Cagaropulu. Myslím si, že to byl velice dobrý, takový komplexní úvod eh, k celé problematice. Myslím, že bychom eh, všichni se měli seznámit s, touto, mm, s tímto tématem a s, také s tou konkrétní studií a měli bychom si z toho vzít poučení eh, pro příští volby. Vím, že existuje určitý panel eh, poslanců a odborníků, kteří také budou analyzovat tuto studii. A také bych chtěla ještě... Já jsem se tedy účastnila té schůze, kde probíhala ta analýza a chtěla bych vyjádřit určité eh, obavy, určité názory. Za prvé, um, zaznělo jste velice jasně, že nedostatek zájmu u žen o evropské záležitosti a evropské volby existoval a že tady ten nedostatek zájmu souvisí s nedostatkem informací. A to je ten důvod, proč ženy nerozumí tomu, proč jsou rozhodnutí, která činí Evropský parlament, tak důležitá pro jejich život. Eh, ženy často nerozumí tomu, jak se ta rozhodování evropských eh, institucí odráží v běžném životě, ani jak se odráží eh, ve vnitrostátních politikách. Myslím, že je zajímavé podívat se na to, že když už se ženy rozhodnou volit, tak eh, mm, tak eh, tedy jsou spíše těmi, kdo chtějí být voleny, nebo je, je tam také vel, velká, eh, velký zájem ženy, žen o to, aby se umistěvali na, aby tedy usilovali o to, aby byly zvoleny, aby byly na kandidátkách, aby kandidovali do voleb. A myslím si, že je také dobré, že se zvyšuje počet eh, kandidátek. Eh, možná, že eh, v médiích jsou často tyto ženy, které kandidují, méně viditelné v médiích. Ale když jsou, nebo co je, co je tím důvodem, proč nejsou tak viditelné v médiích? Mm, často se ženy, nebo často jsou ženy zobrazovány v médiích jinak než muži, a to se týká tedy i kandidátů a kandidátek. Ženy, když se hovoří o kandidátkách v médiích, tak se hodnotí jejich účes, jejich oblečení, jejich image, ptají se jich na jejich rodinu, nebo se jich ptají na to, co dělá, jejím, co dělá jejich manžel. A velice často se u těchto, eh, o těchto ženách nehovoří v souvislosti s jejich eh, akademickými úspěchy nebo eh, s jejich kariérou. Když to, když se v médiích hovoří o kandidátech, tak se často klade důraz právě na jejich předchozí práci, na jejich životopis, na jejich předchozí kariéru. Čili vypadá to tak, že média upevňují existující kulturní stereotypy, které mm, se vztahují na muže a na ženy. Média často nepřistupují k ženám jako k, ke skutečným zodpovědným, vážným kandidátům během voleb. A je nutné, abychom využívali všechna média, včetně různých sociálních sítí. Je nutné, aby právě ženy, které kandidují do politiky, aby využívaly více Eh, různé komunikační zdroje, různé komunikační kanály, například internet nebo Facebook, protože tyto eh, komunikační eh, nástroje mají velký potenciál. Může to také výrazně zvýšit jejich důvěryhodnost a i mm, to může posílit jejich sebevědomí, že dokážou zacházet s těmito moderními médii a využívat je. Čili měli bychom využít tyto výsledky k tomu, abychom se za, zamysleli nad dalšími, nad nadcházejícími volbami v roce 2014 a doufáme, že díky tomu také budou, e, získají ženy e, lepší postavení v médiích v porovnání s muži. A nyní dávám slovo paní Odir. Děkuji, paní předsedkyně. Protože jste uh, naposledy hovořila o médiích, tak já bych na to chtěla navázat. Co se týče médií, tak média tvoří jakousi druhou vrstvu. Hmm nebo média mm, také se často, nebo v médiích jsou často zobrazovány ženy pouze podle toho, jaké, jaké mají oblečení, ale není to pouze vina médiích. Například v Estonsku nedávno proběhl výzkum učebnic, školních učebnic. A podobný výzkum i v dalších členských státech se tento výzkum často ukazoval, že v těch učebnicích jsou ženy zobrazovány v zástěře, kdežto muž většinou je zobrazen vedle automobilu a já sama jsem se věnovala ehm, těmto informacím velice podrobně. A abych eh, byla upřímná, tak eh, to bylo mm, tak myslím si, že je dobré, že máme k dispozici tento materiál již takto brzy, protože ještě máme dost času, abychom změnili tu situaci před nadcházejícími volbami. Je pravda, že to, to, tato otázka souvisí i s posledním bodem našeho dnešního um, programu, protože ženy usilují o uh, lepší mzdy, o rovnoprávnost v mzdách, o so, lepší, zlepšení sociální situace, o odstranění chudoby a tak dále. A to jsou věci, o kterých zde hovoříme velice často, i když uh, možná o nich hovoříme tak často, že média už to ani nezajímá a média vůbec velice často ignorují cokoliv, co říkají ženy. Například v mém případě mi řekly média, no vždyť my jsme s vámi eh, vedli nějaké interview nedávno, ale přitom to bylo už před eh, několika měsíci. Myslím, že je nutné, abychom dokázali zaručit, že všechna rozhodnutí, která zde budou přijatá, přinesou užitek. A takovým způsobem se snad podaří dosáhnout toho, aby ženy eh, měly názor, že eh, Evropská unie je důležitá pro jejich život. Hovořili jsme o nutnosti různých mechanismů dozoru, dohledu a systému, která zaručí provádění všech eh, právních předpisů. Nicméně musíme mít stále na paměti to, že zhruba polovinu občanů Evropské unie tvoří ženy a pokud tato polovina obyvatel si myslí, že Evropská unie mm, nemá příliš velký význam a nechápe tomu, nechápe to, jak Evropská unie pracuje, tak eh, to je dost napováženou. A dále stále upadá zájem o myšlenku Evropské unie. S tím souvisí i nebezpečí, že určití eh, radikálněji smýšlející lidé toho mohou zneužít a já doufám, že, nebo já si myslím, že to nebude ta správná cesta, kterou se chceme ubírat. Děkuji, paní Ovír, říká paní předsedkyně. A tím uzavíráme bod číslo 7 a eh, posouváme se k bodu 8. Jedná se o zprávu pana eh, Romeva Iroedy, zpráva o aspektech týkající se rovnosti pohlaví v souvislosti s hospodářským poklesem a finanční krizí. Celkem bylo předloženo 144 pozměňovacích návrhů. A myslím, že pan zpravodaj tedy e, bude mít dost práce, pokud bude usilovat o určité kompromisy v blízké budoucnosti. Pane Romero, máte slovo. Velice děkuji. Já jsem se nehlásil k předchozímu bodu, protože si myslím, že ty dva body souvisejí. A vnímání, o kterém jsme hovořili, to, jak lidé, jak ženy vnímají Evropskou unii a to, že mají pocit, že politická rozhodnutí na úrovni Evropské unii nemají dopad na každodenní život nebo velice malý dopad, tak si myslím, že to velice souvisí s tím, Eh, jak je vnímána eh, úloha Evropské unie v souvislosti s růstou finanční a hospodářskou krizí nebo ještě s dalšími krizemi, kterými, eh, pochá, kterými procházíme. Myslím si, že i ty výsledky studie Eurobarometru jsou provázány s mou zprávou. V této zprávě se snažíme odstranit určité nedostatky. Chceme specificky vysvětlit nikoli pouze některé problémy, které se týkají žen eh, z hlediska jejich eh, pohlaví, z hlediska jejich genderu, ale také jsou zde také zde přinášíme určité návrhy, návrhy ze strany Evropské unie, které by měly mm, zvrátit tento, tuto dynamiku nebo tento vývoj, který vede k další izolaci a marginalizaci. Doufám, že tato zpráva Eh, je zajímavá. Já tady si myslím, že opravdu je, když bylo k ní předloženo 144 pozměňovacích návrhů, což je tedy mnohem více, než je běžný průměrný počet pozměňovacích návrhů. Mnoho pozměňovacích návrhů jsou určitými dodatky, některé do, přináší další přidanou hodnotu tomu textu a myslím si, že nebude obtížné je vzít v úvahu. Je velice zajímavé, když vidím, že panuje široká schoda v tom, mm, panuje široká schoda mm, ze strany jednotlivých politických skupin na toto téma. A eh, jednotlivé politické skupiny obohatily eh, tento návrh svými pozměňovacími návrhy. Například pan Garcia, Parkl, Nikolaj, Sofie, a další předložili celý soubor, celou sérii pozměňovacích návrhů, které jsou jakými dodatky nebo které jsou e, k tomu, aby se přidali do toho návrhu zprávy. Další pozměňovací návrhy Eh, budou muset ještě být dále projednány a po případě se dosáhne určitého kompromisu, protože se prostě jedná o různé ideologie jednotlivých politických skupin. To, jsou, to se týká například veřejných služeb, týká se to role žen eh, a toho stát, tedy ženy mají dosáhnout eh, určitého stupně odpovědnosti a jakého stupně odpovědnosti. Eh, já budu usilovat o kompromis, budu se snažit eh, usilovat o to, abychom dosáhli schody. Zároveň jsem trochu překvapen, protože bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, které v zásadě usilují o to, aby některé části byly vyškrtnuty. A tady si myslím, že Nejde o rozdílný přístup nebo o rozdílnou ideologii. Nejedná se ani o myslím si, že to je spíše v naš... nebo nejedná se o něco specifického pro tento výbor, myslím si, že k tomu dochází ve všech výborech. Některé pozměňovací návrhy se snaží odstranit části textu, které jsou však eh, fakty a nejedná se o názory. Jsou to různá, různé fakty, statistiky, čísla, odkazy na studie, odkazy na dokumenty. A to mě dost nebo trošku překvapuje. A mám určité obavy, jak to s těmito pozměňovacími návrhy dopadne, protože některé pozměňovací návrhy chtějí odstranit některé zásadní části textu. To znamená, že to ukazuje, že tento výbor, eh, myslím si, že zde je důležité, aby, Evropský, aby tento výbor, aby Evropský parlament a celá Evropská unie ukázala, že chce pozitivně přistoupit k otázce rovného postavení mužů a žen. A pozměňovací návrhy eh, skupiny EPP, s těmi se ještě budeme muset zabývat eh, v rámci tedy bilaterálních jednání. A uvidíme, zda ty snahy odstranit některé části textu budou, eh, zda s ním budeme souhlasit, anebo zda eh, je tam ponecháme. Také eh, je, panuje zde souhlas, že tento výbor může přinést užitečné návrhy a užitečné myšlenky. To je celý výchozí bod této zprávy. A myslím si, že to je i jedním ze samotných účelů této zprávy. E, co se týče harmonogramu, tak mám v papírech uvedeno 14. dubna a doufám, že v té době už budeme mít k dispozici také kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, pane Romevo Arodo a nyní paní Klas. Děkuji vám. Já jenom uh, zmíním, uh, eh, proč jsme jste hovořili, eh, tedy genderové aspekty ekonomického poklesu a finanční krize, to je harkovská práce opravdu. ten přístup, který jste uplatnil, je správný. A eh, eh, jste to tedy tak, že eh, řada těch záležitostí, které vidíme, například ženy mohou být znevýhodněny různými způsoby z různých úhlů pohledu. A proto je tedy velice obtížné to popsat. A právě toto mi činí obtíže při studiu této zprávy. Máme tedy různé eh, zprávy a ten celkový název už naznačuje, že ty genderové aspekty by se mohly ještě rozdělit. Pokud chcete sledovat eh, jednotlivé separátní aspekty a vnímat je v celkovém kontextu, tak se samozřejmě dostanete do problému. A ten problém tady máme. Eh, Vše omezujete na finanční krizi, to je tedy konec konců i název zprávy samotné. Ale musíme celou věc zkrátit, zpřesnit eh, a zaktualizovat. Eh, myslím si, že některé pozměňovací návrhy, které chtějí text vypustit, to jsou právě v tomto smyslu prospěšné. Prostě nelze si stanovit, že ta zpráva se bude věnovat naprosto všemu. Domnívám se tedy, že požadavky kolegů eh, na vypuštění některých textů odpovídá také rozdíly v našich politických frakcích. Například eh, návrh 14 nebo číslo 14, tam jsou aspekty, s kterými se nutně nemusíme shodnout a které se vyvíjejí mateřská dovolená, otcovská dovolená a tak dále. To jsme se snažili řešit, eh, explicitně se o tom hovořilo, anebo potom tady v bodě 15, kde se hovoří o vnitrostátní legislativě a politikách proti sexuálně motivovanému násilí. Je to opravdu téma, které se vztahuje k hospodářské krizi? Nebo, a tady se mohou naše názory lišit, eh, na ženy a muže v rozhodujících pozicích ve společnostech, v politice eh, a tak dále zvýhodňování mužů. To jsou všechno otázky, kterým se věnujeme, o kterých diskutujeme, ale nemyslím si, že by přímo souvisely s hospodářskou a finanční krizí. Jinak bychom prostě museli požadovat o 40% eh, nárůst zastoupení žen ve vedení společností, nárůst fyzické infrastruktury a tak dále. Já si myslím, že jste se snažil tam zapojit naprosto všechno a v důsledku toho je zpráva přetížena všemi to, těmito postranními aspekty, aniž byste se eh, věnoval jádru celého problému je to v každém případě problém velmi složitý a myslím, že bychom to ještě měli promyslet. Těch 144 návrhů, které byly podány skutečně obrazem skutečnosti. Bohužel to pozdě tady už všichni nejsou, ale rozhodně je to důkazem toho, že e, náhledy na toto téma se výrazně liší, je jich mnoho a e, odvedli jste skutečně velkou práci, ale myslím si, že ne všechno tam lze postihnout a mám skutečné pochybnosti, zda e, tím neuděláme někomu spíše medvědí službu, když se budeme snažit vyřešit naprosto všechno všechny problémy eh, v takovém stupni podrobnosti. To prostě nelze. Dokonce ani nemáme statistická čísla, která by nám eh, zvýraznila rozdíly eh, v dopadech krize na ženy a muže. Respektuji práci odvedenou na tomto tématu, ale myslím si, že bychom měli základy ještě jednou promyslet. Děkuji vám, paní Klasova. A pokud se mohou vyjádřit sama jako stínová zpravodajka za svou skupinu, chci zdůraznit několik aspektů. Skutečnost, že přišlo 144 návrhů, je velmi zásadní. Je důkazem toho, jak důležité a aktuální to téma je. A Nyní pozměňovací návrhy byly všechny k dispozici až včera a e, dokonce v některých náročných jazycích, jako třeba portugalština, e, e, němčina, rumunština, prostě ne všechny návrhy se podařilo přeložit a v důsledku toho je pro nás poněkud obtížné všem návrhům porozumět ale prošla jsem si je, jak jsem nejlépe dokázala a musím říct si, eh, že chválím z eh, práci zpravodaje a moje vlastní pozměňovací návrhy se na jedné straně pokoušejí eh, podtrhnout přínos žen pro vystoupení z krize na druhou stranu také moje návrhy zdůrazňují, že ženy nenesou tak velkou odpovědnost, nejsou těmi, kdo krizi způsobili. A to je objektivní skutečnost. Jde o to, že nemáme například ani jednu jedinou guvernérku centrální banky v 27 členských státech, pouhých pět rozhodujících činitelů v této oblasti jsou ženy a jde oblast tedy financí a hospodářství v EU. Vidíte tedy, že ženy skutečně byly vzdáleny eh, rozhodování o ekonomice a financích a eh, skutečně eh, zůstávaly mimo finanční instituce. A to dokazuje mimo jiné i to, že ženy se opravdu nepodílely na vzniku krize a nemohou tedy za ní nést odpovědnost. Na druhou stranu, ženy jsou hlavními oběťmi té krize. A to se odráží také v domácím násilí. Výzkumy z poslední doby ukazují, že došlo k nárůstu sexuálního násilí právě v důsledku krize. A to není tak těžké pochopit, pokud se podíváme, jak vzrostla nezaměstnanost například, jak eh, se prohloubily obtíže rodin s nízkými příjmy například. A všechny tyto faktory vedou k nestabilitě, agresi, agresi přímo v rodinách a bohužel to odnášejí především ženy a děti. A chci také poukázat eh, na toto. Eh, skutečnost, že jsem pořádala konferenci, nebo chci uspořádat konferenci u nás eh, na toto téma, abychom se mohli této problematice věnovat hlouběji. Na té konferenci by se mělo projednávat několik témat. Například existuje britská katolická agentura, jejíž výzkumy ukazují, že společnosti eh, v jejich vedení eh, je, ale jsou alespoň tři ženy, což je tedy minimum podle těchto výzkumů, eh, pokud vůbec mají mít ženy nějaký vliv představenstvech společností. A také e, tedy jde o, společnostech, o společnosti, které mají alespoň tři ženy zastoupeny v představenstvu a díky nim se zvýšila kotace těchto společností na burzách o alespoň 80 a také se ukazuje, že tam, kde je v představenstvu společnosti více žen, e, firmy rostou více, než tam, kde jsou ženy zastoupeny v představenstvu méně. A ten rozdíl je asi 73%. Výkonnost společnosti se tedy díky přítomnosti žen ve vedení e, v představenstvu zvýšila. E, pokud tedy jsou v představenstvu společnosti zastoupeny alespoň tři ženy. A pak máme příklady Norska, o tom už jsme slyšeli, kde je konzervativní vláda, která eh, se ujala iniciativy a rozhodla stanovit kvotu pro počet žen ve eh, společnostech kotovaných na veřejné burze a něco podobného podnikne i Francie. Existuje tedy i ekonomický zájem eh, na zastoupení žen ve vedení společností. Prostě zastoupení žen vede k lepším výsledkům, hospodářským výsledkům. Proto to je jeden z důvodů, proč se snažit apelovat na větší zastoupení žen v oblasti biznisu a financí. V každém případě mohu souhlasit Eh, s úvahami zpravodaje v tomto smyslu a to se také projevuje v některých pozměňovacích návrzích. A pokud jde o ty návrhy, také doufám, že se podaří eh, z toho vyvodit několik kompromisních pozměňovacích návrhů i vzhledem k počtu návrhů samotných. A velice důležité je zdůraznit, jak významnou roli ženy se hrávají v, hospodářské, eh, v hospodářských výsledcích společností a také eh, v rozhodování ve věcech hospodářských. A v tomto smyslu se můžeme, myslím, všichni shodnout na koncenzuální verzi této zprávy, která bude moci být přijata velkou většinou, protože o velmi, jde o velmi důležitou a aktuální zprávu. Nevidím žádné zájemce o diskusi. Nevím, zdá se ještě komise chce vyjádřit. Paní Outem, chcete se vyjádřit? děkuji a dám slovo. Děkuji za slovo a jenom velice stručně děkujeme zpravodaj za zprávu, která je velice důležitá. Komise si uvědomuje eh, význam tématu dopadu hospodářské krize na ženy a tématu rovnosti, rovného zacházení. To je téma, které se prolíná řadou dokumentů. Komise například společné zprávy o zaměstnanosti, a také střednědobé zprávě o rovnosti mužů a žen. Hodnocení dopadů krize na trh práce eh, komise bere v úvahu eh, požadavky, které se také ještě projeví v průběhu přijímání eh, tohoto dokumentu. Děkuji mnohokrát, říká předsedkyně. Zpravodaj se chce ještě vyjádřit? Jenom velice stručně chci poukázat na to, že budeme hovořit ještě s komisí o specifických aspektech. Během zítřka eh, předložím některé kompromisní pozměňovací návrhy, abychom mohli různé nesrovnalosti eh, z textu vypustit nebo z těch návrhů. Chci ale zdůraznit, že hlavní eh, zásada naší zprávy je tato. Máme dva problémy. Genderová problematika absentovala nejenom v analýzách ehm, příčin krize, ale absentuje také v návrzích na vyřešení krize. A náš výbor zdůrazňuje, že ehm, toto je něco, co je specifické a právě proto může se hrát také specifickou úlohu. A právě ta specifičnost musí být zviditelněna, protože jinak se setkáte se situací, kdy to, co uvádíme tady, se neprojeví v dalších oblastech. Samozřejmě je to daleko sahlá problematika, má řadu prvků, ale měli bychom zdůraznit, že jde o ústřední téma, eh, které zajímá řadu evropských občanů v současné době. Další aspekt, který stojí za zdůraznění, a který má také velký význam, je v tom, že nabízíme cíle a specifické návrhy tak, abychom mohli předložit požadavky na komisi, radu, členské státy, a to nejenom v oblasti analytické, ale hledání konkrétních návrhů, které nám pomohou dosáhnout pokroku v této oblasti a na toto téma budeme také diskutovat s komisí a pozměňovací návrhy jsou také v tomto duchu. Děkuji panu Romeovi a z hlediska našeho harmonogramu hlasování ve výboru 3. 4. května 3. května a na plenárce se bude hlasovat v červnu. Tím končíme pořád bod jednání 8, bod různé e, není a datum příští schůze. 3. května v 15 hodin a 4. května v 9 hodin dopoledne. Děkuji vám za účast a přeji vám hezký zbytek večera. Předsedkyně laskavě děkuje tlumočníkům.